o splnění stejného úkolu, ale jsou to právě členské státy, které mají právě za úkol tyto akce pak zavést do praxe. Velice děkuji. Děkuji, pane komisaře. Nyní končím tuto rozpravu. Budeme ho hlasovat v půl jedné zítra odpoledne. Nyní se přesuneme k dalšímu bodu. Je to zpráva pana Devy, infrastruktura přehrad v rozvojových zemích. Dávám slovo panu zpravodaji, máte čtyři minuty. Uh, Madam President, paní předsedkyně, vážení kolegové. Posledních půl hodince jsme se bavili o příčinách a také prevenci eh, úmrtí na evropských silnic, silnicích. Moje zpráva o infrastruktuře přehrad v rozvojových zemích se vlastně týká stejného tématu. Prevence úmrtí. Tato úmrtí jsou způsobena protržením eh, ledovcových jezer v Himalájích. Z 18 tisíc stop z helikoptéry jsem viděl na Himala, v Himalajích eh, základnu u základny Mount Everestu eh, nádherné jezero nad Herou přehradou. Je to jedna z nejnebezpečnějších věcí, kterou jsem v životě viděl. Mezinárodní centrum pro eh, rozvoj eh, hor v hindukušských Himalajích zjistili 8 tisíc jezer, z nichž 2300 jsou podle jejich názoru velmi nebezpečná. Před dvěma týdny došlo v Nepálu k zemětřesení. V Evropě jsme se o tom nedozvěděli, ale v Asii to proběhlo zprávami. Bylo to zemětřesení o síle 9,69 na Richterově škále a zemřelo mnoho lidí. Díky bohu, že ty přehrady nebyly protrženy. Důvody, proč tato ledovcová jezera vznikla a, va, a důvod, proč tedy vznikají ty, tato morénová jezera, je, protože ledovce tají rychleji v určitých obdobích roku. Voda z těchto jezer zpravidla napájí největší eh, řeky světa, Gangy, eh, Žlutou řeku a další tato voda potom živí 1,3 miliard lidí, kteří eh, žijí z rýže, která se pěstuje v povodí těchto velkých řek. Ale z důvodu zrychleného ledovcového tání a akumulace vod v těchto 8 tisících ledovcových eh, jezerech což je tedy proces přirozený, eh, dochází k nadbytku vody a protrhávání těchto jezer. To také vede k obrovskému počtu eh, povodní. Například v Pakistánu nedávno 20 milionů lidí, 20 milionů lidí, opakuji, eh, přišlo o domov a tisíce lidí má, trpí hlady. 500 tisíc lidí muselo obdržet nouzové dodávky potravin a bylo zničena, byly zničeny plodiny na velkém území. Povodně se do Pákistánu vrátily v červenci a v tuto chvíli jsou v Pákistánu rozsáhlá eh, území, která jsou pod vodou. V, mm, rozsáhlá území také v Indii jsou pod vodou. Eh, přirozený svod vod do velkých eh, řek, jako je Ganga, eh, z Himalajských jezer, již není předvídatelná. Myslím, že je nemožné, abychom eh, opravili tyto morény. To jsou zkrátka přírodní jevy, ale můžeme Eh, kontrolovat, můžeme řídit, jakým způsobem z nich bude odtékat voda, tím, že pozměníme eh, různé zmírňující mm, opatření. Můžeme vybudovat eh, tunely, které zajistí kontrolu hladiny vody v jezerech a zajistí odvod této vody do místních řek. Je zde velmi velké množství práce a já volám na mezinárodní organizace tak, aby zajistili, aby eh, azijské země, Indie, Pakistán, Čína, Bhutan a Nepál eh, mohly eh, toto řešit. Děkuji, pokračuje paní předsedkyně. Máme teď sekci Catch the Eye a první se hlásí paní Hypnerová. E, paní předsedající Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, paní komisařko. Jsme v situaci, kdy mnoho států trpí e, přírodními katastrofami, které jsou e, způsobeny přehradami, které eh, nefungují správně či které jsou různým způsobem poškozené. Vzhledem ke klimatické změně, ke které v současné době dochází, bude zřejmě narůstat eh, počet nezvyklých klimatických eh, událostí a takové povodně se budou i nadále opakovat. Je velmi důležité, abychom vybudovali adekvátní systémy. Tu technologii k tomu máme, protože přehrady v podstatě nevyžadují eh, vyvíjení nových technologií. Přehrady už známe, jsou poměrně eh, užitečné a účinné a je tedy důležité podělit se o tu technologii s těmito státy. Dobrý večer, pan komisar. Velice děkuji za slovo. Povodně můžeme označit za jeden z nejničivějších přírodních živlů, co se týče škod na majetku i ztrát na životech. Kvůli klimatu a nedostatečným povodňovým opatřením jsou nejzranitelnější právě nejméně rozvinuté země. Proto je důležité mít zde víceúrovňovou protipovodní strategii, zejména eh, v oblastech, kde hrozí právě nestabilní ledovcová jezera. Souhlasím s pravodajem, který varuje před spoléháním se na to, že velké přehrady zabrání škodám, zejména co se týče změny klimatu. Je totiž pravděpodobné, že extrémní srážky zvýší frekvenci a intenzitu bleskových povodní a Navíc ještě podle závěru Světové komise pro přehrady se ukazuje, že hospodářská výnosnost projektu velkých přehrad není jasná. Z hospodářského hlediska totiž nebyly dostatečně zohledněny environmentální a sociální náklady na velké přehrady. Děkuji za slovo. Děkuji. Nyní paní Basesku. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Apa este o resursă deficitară, deși acoperă peste 70% din suprafața terei este esențială pentru viață. Děkuji, paní předsedkyně. Vody samozřejmě máme velmi málo, i když větší část země koule je pokrytá vodou. Nicméně voda může také vést ke katastrofám. Omlouvám se, nemáme tlumočení do angličtiny. Mohu vás poprosit, abyste pokračovala?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 dar în cazul în care construcția este defectuoasă... Co se týče elektřiny, takže pokud dojde k tomu, že konstrukce není dostatečně eh, kvalitní, může mít negativní dopady i environmentálně i sociálně. Chtěla bych zdůraznit, že to, že všechny nové projekty v této oblasti musí procházet eh, komplexním posouzením dopadů a měly by také brát v úvahy doporučení Světové komise pro přehrady. Apeluji na komisi, aby to také vzala v úvahu při dialogu s ostatními zeměmi. Děkuji. Děkuji. Nyní se už nikdo nehlásí, čili pane komisaři Ševkoviči, máte slovo. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, chtěl bych nejprve poděkovat panu Devovi, zpravodaji, za jeho zprávu. Myslím si, že upozornil na velice důležité téma. Také nám připomněl eh, velikost tohoto problému, protože tento problém nebyl dlouho tak palčivý, jako je dnes a také teprve v poslední době se dostává na mezinárodní pořad dne. Chtěl bych mu tedy poděkovat jménem komise, že se věnoval tomuto tématu. Dále chci zdůraznit, že komise souhlasí s tím, že posilování přehradních konstrukcí eh, má mnoho dopadů a je důležité se na to dívat eh, holisticky. Máme zde vodohospodáření, snažíme se snižovat dopady, negativní dopady. Eh, souvisí to i s tím, že chceme zvyšovat kapacity a také posilovat dialog mezi jednotlivými zeměmi, které spolu sdílí povodí. Je důležité soustředit se na všechna, všechny otázky, které se týkají stavby přehrad. Také jsou zde otázky adaptace technologické. Chceme zvyšovat Eh, udržitelnost chceme také zmírňovat dopady na environmentální a sociální aspekty. Evropská unie se plně zapojuje do boje s klimatickou změnou a s jejími dopady. V Kodani a v Cancunu se komise plně zavázela k tomu, že chce eh, podporovat eh, rozvojující se země v tom, abyste měli opatření, adaptační opatření a zmírňující opatření ve všech různých plánech. Konkrétně se, nebo zejména se to týká místní úrovně, kde také EU chce e, drobné, malé projekty, které budou lépe šité na míru e, drobným subjektům. Pak je zde také to, že tání ledovců probíhá na celém světě. Zde se v té zprávě hovoří zejména o pohoří Himalájích. E, zvýšený tok v řekách se potom projevuje na dolním toku řek, kde velice často jsou velice hustá, hustě osídlené oblasti, zemědělské oblasti, například v, je to v Ázii a kde je vlastně asi 16 tisíc ledovců. Evropská komise proto vítá tuto zprávu, uznává, že tání ledovců v Himalájích a také povodně z protržení ledovcových jezer jsou jevy, kterým je nutné eh, dávat velkou pozornost. Veškeré otázky, které souvisí se změnou klimatu, vyžadují průřezový přístup, také jsou zde otázky řízení povodí a různá opatření, která souvisí s, venkovsk, s venkovem a tak dále. Evropská komise spolupracuje s různými odbornými organizacemi ECIM OD a další organizace, o kterých se hovoří ve zprávě. Chceme hovořit o možných akcích a o možné spolupráci. Například eh, chceme také eh, podpořit Asii v tomto boji a komise například připravuje takové e, zrychlené financování nového projektu, který začne v roce 2020 a který se zaměří na tyto problémy. Velice děkuji za pozornost, jak zpravodaj, tak paní předsedkyně. Děkuji, říká předsedkyně. Rozprava je ukončena a hlasovat se bude ve 12.30 zítra. Další bod na pořadu je zpráva paní Gabriele Cimr která se týká pomoci rozvojovým zemím při řešení problémů při zabezpečování potravin.